Uh, tak dobré odpoledne. Z akademických deseti minut se stalo jedenáct minut, takže bychom měli začít. A to konkrétně bodem 13 našeho pořadu jednání. Ohledně snížení závazků a plateb v souvislosti s aktualizovanou potřebou výdajů a příjmů. Vzhledem k tomu, že eh, bod 14 je v podstatě součástí této diskuze, navrhuji a předpokládám, že zpravodaj se mnou bude souhlasit, abychom projednali oba body najednou. Dávám tedy slovo panu zpravodaji Howardovi. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Návrh opravného rozpočtu 4. To je rozpočet, který předložila komise eh, v rámci rozpočtu 2012 a podle praktických zkušeností implementuje tento rozpočet, což znamená, že různá přizpůsobení závazků a plateb eh, podle rozpočtové dohody na konci loňského roku musí nastat. A tyto variace to jsou občas navýšení a občas poklesy a v tomto konkrétním případě e, dochází k celkovému poklesu o téměř přesně, přesně 100 milionů euro v závazcích a 55 milionů euro v platbách. Což spadá do celé řady různých kategorií. E, a já bych chtěl předem trošku varovat, komisi, že teď budu eh, procházet trošku vaše odůvodnění, aby eh, členové výboru měli trošku více informací o tom, o čem budou hlasovat, eh, na co se vlastně dívají a o čem budeme hlasovat tedy v, v, v pravou chvíli, až nastane čas. Od té doby, kdy byl tento dokument napsán, a to sice od poloviny července, se stala řada věcí, které by mohly velice pravděpodobně ovlivnit rozpočet na rok 2019 na konci tohoto roku. Takže eh, nepochybuji o tom, že tohle není ani zdaleka poslední návrh opravného rozpočtu. A eh, je potřeba také říci, že eh, přizpůsobení v tomto rozpočtu Většinou přicházejí eh, v poněkud pozdnější roční dobu než tento návrh, takže je možné, že ještě přijde další návrh opravného rozpočtu. Ale každopádně by mě velice eh, zajímaly postoje komise k tomuto dokumentu. Ta závažná přizpůsobení, ta významná přizpůsobení, o nichž hovořím, Zahrnují samozřejmě eh, proces Brexitu, který sledují s politováním. A je velice možné, vzhledem k tomu, že politická scéna se od doby eh, napsání tohoto dokumentu poměrně eh, vyvinula a změnila, je možné, že příspěvky Spojeného království dali se věřit britské vládě a já chápu, pokud jsou k ní lidé poněkud skeptičtí, Jestliže tedy se dá věřit britské vládě, tak ta prohlásila, že její politikou je odejít 31. října z Evropské unie a již se dále nezavazovat k přispívání k evropskému rozpočtu, což je v rozporu s předchozí uzavřenou dohodou. To by mělo samozřejmě významný dopad na rozpočet. Pokud někteří z vás pozorně sledujete tiskové zprávy a Twitter za poslední dny, jistě jste si všimli, že eh, média se ptala komise ve středu, zda uvažuje o změně legislativy ohledně Fondu Solidarity. Eh, je možné, že se to ukáže být nutným eh, pro části kontinentální Evropy, které budou zejména postiženi odchodem Británie, o kterém jsem hovořil. Tyto následky už byly zmapovány různými zprávami zveřejněnými v Evropě i ve Spojeném království. Pokud by tomu tak bylo, tak by vypadalo zvláštně při nejmenším zrovna v tuto chvíli omezovat fond Solidarity. Nicméně já bych uvítal nějaké vyjádření ze strany komise ke všem těmto otázkám a e, potom také vyjádření jednotlivých frakcí, co si myslí o tomto návrhu opravného rozpočtu. A na závěr bych chtěl říci, že přestože jsou tu čistou náhodou poměrně kulatá čísla, tak e, každý návrh opravného rozpočtu obsahuje jiná čísla a tohle je spíše takový e, konglomerát. Spíše než seriózní návrh opravného rozpočtu. A potom bych chtěl říci k té následné zprávě, že to je pouze otázka přizpůsobení v závislosti na tom, co vzejde z tohoto návrhu opravného rozpočtu. Takže pokud budete hlasovat pro pozměňovací návrhy, tak bude ještě možné, možná potřeba přehodnotit tu další zprávu v tomto světle. Děkuji moc krát. Já teď dám slovo stínovým zpravodajům, nejprve paní Holmajer. Děkuji, pane předsedo. Já to vidím víceméně podobně, formulovala bych to eh, stejně jako eh, kolega. U DAP 4 eh, mě napadá, že je to čirá náhoda, že má se snížit 100, 100 milionů euro, což je zdánlivě bez jakékoliv souvislosti. Mě by ale ty souvislosti ještě podrobněji zajímaly, protože právě u mnohých jednotlivých bodů. Jsem trošku zaskočená tím, eh, jak se k těm mínusům eh, přesně došlo. Eh, konkrétně by mě zajímalo, jak u bodu Fond Solidarity Evropské unie, anebo také u mechanismu civilní ochrany, jaké je tam pozadí toho, že najednou potřebujeme méně peněz a že jich tedy bude méně k dispozici. E, mě by to tedy ještě jednou zajímalo a jsem si poměrně jistá, že to vůbec nesouvisí s DAP 2. Děkuji. Paní Ahma. Já rozumím tomu, že je vždycky dobré e, se připravit na závěr roku, ale Teď eh, je to možná trošičku brzo. Komise nás žádá eh, uvolnění 100 milionů a tady se vlastně jedná o téma, které je spojené s tím, co jsme řešili dopoledne, kdy jsme chtěli rozpočet zvýšit, aby jsme mohli věci realizovat podle svých představ. Pokud eh, si komise přeje snížit rozpočet o 100 milionů, tak to znamená to snad, že těch 100 milionů bude k dispozici E, k pokrytí jiných potřeb? Tady se komise domnívá, že některá témata je třeba probrat e, s větší pečlivostí, e, je třeba se snažit pochopit komisi, možná, že má komise pravdu, možná, že bychom tím pádem získali prostor na větší aktivitu v jiných oblastech, že bychom prostě mohli ty peníze využít v jiných oblastech. Děkuji. Děkuji. Pan Andresen za zelené. My toho nemusíme tolik dodávat, protože já si myslím, že to nejdůležitější už řekli jiní a my s tím souhlasíme. Technická přizpůsobení jsou nutná, takže my jsme pro. Hodně otázek souvisí s něčem, o čem se momentálně debatuje e, a co souvisí s příštím víceletým finančním rámcem, e, jako jsou například rabaty pro různé země. Ale myslím si, že na to ještě bude dost času e, to probírat později, až budeme diskutovat o víceletém finančním rámci. Děkuji, pan Žonca. Za frakci ECR eh, bych chtěl říci, že podporujeme všechny body týkající se DAB 4 a jsme pro. Thank you, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl ve stručnosti vysvětlit, o co jde v tomto návrhu opravného rozpočtu, který obsahuje celou řadu přizpůsobení, která proběhla během roku, aby byla zohledněna na jedné straně implementace a na druhé straně vývoj právních postupů, aby byly upraveny tedy eh, částky v evropském rozpočtu. Na straně výdajů nastala řada přizpůsobení. Došlo ke snížení o 18,5 milionů pro Evropský úřad dohledu a toto snížení je definováno výsledkem legislativního procesu. A ta částka, kterou tyto orgány potřebují, je nižší, než kolik bylo původně navrhováno komisí. tedy v době, kdy eh, byl vypracován návrh rozpočtu 2019. Takže tohle je korekce, eh, která uspůsobuje stav věcí podle proběhlého legislativního procesu. U Frontexu došlo také ke snížení o zhruba 12 milionů, a to vlivem faktu, že vstoupil v platnost nový právní základ eh, Frontexu a to nastalo později, než bylo původně plánováno v době, kdy návrh rozpočtu na rok 2019 vznikal. A možnost Frontexu nabírat zaměstnance byla odhadována před rokem. To časové spoždění je tedy nižší a ty odhady byly uspůsobeny podle toho, co nyní působí eh, rozumněji a realističtěji ohledně personální kapacity Frontexu pro rok 2019. Takže tady jde pouze jaksi o optimalizaci zdrojů v rozpočtu. Podobně je tomu u té rezervy, eh, která byla ponechána na této takzvaná Dublinská rezerva, což je částka, která má být použita pro nouzové účely a část této rezervy byla zmobilizována během roku prostřednictvím rozpočtových transferů, které schvaluje váš výbor. Komise se domnívá, že pokud jde o požadavky, ta částka je vyšší, než kolik bude potřeba od dnešního dne do konce roku a proto je tu sníže, navrženo snížení o více než 7 milionů. Pokud jde o záchranný program Rescue, tak to byla konkrétní otázka, tak tady taky ta částka je uspůsobena tomu, co bylo dohodnuto mezi parlamentem a radou ohledně právního základu. Jsou to tedy orientační, byla, byla tam orientační čísla pro rok 2019 a to snížení vlastně uh, opravuje uh, tyto orientační částky podle zbývajících potřeb do konce roku. A nově navrhované částky budou dostatečné pro zbytek roku 2019 v programu Rescue. Je to tedy snížení o 33 milionů. Pokud jde o Fond Solidarity, tak tady to souvisí s částkami, které jsou eh, k dispozici v ročním rozpočtu jakožto eh, zálohové platby, které mohou být využity k tomu, aby byla dána k dispozici určitá částka v případě eh, katastrofy například, eh, eh, ještě předtím, než je rozhodnuto o způsobilosti ze strany členských států. Tady je navrhovaná redukce téměř o 30 milionů proto, že byly přeneseny určité prostředky z roku 2018 do roku 2019, konkrétně 20,9 milionů. To jsou tedy prostředky, které jsou k dispozici v roce 2019. A ten objem za zálohových plateb v rozpočtu 2019 je 50 milionů. Na to se zatím ještě nesáhlo, to je tam netknuté, protože se využívalo těch 20,9 milionů. A tím pádem máme k dispozici celou částku zálohových plateb do zbývající části roku. U výdajů došlo také k určitému navýšení vzhledem k tomu, že nastalo že nastal odklad data Brexitu, který byl původně plánován dříve, nyní je to 31. října a tři instituce, Evropský parlament, Účetní dvůr a Evropská služba pro vnější činnost, požádali o obnovení svých přídělů a o navýšení výdajů vzhledem k tomu, že některé úspory se nebudou muset činit a že tedy potřebují dodatečně přidělené prostředky, aby mohli pokrýt nakumulované výdaje v průběhu roku. To je tedy v rozpočtu zahrnuto. A toto všechno, jak říkal eh, pan zpravodaj, vede k čistému snížení o 100 milionů, když sečteme ta navýšení a snížení a 55 milionů, to v závazcích a 55 milionů v platbách. Také na straně příjmů došlo k uh, úpravám, které zohledňují poslední odhady vývoje hrubého národního důchodu a základu DPH. A tra- a pak, pak jsou to tradiční zdroje, tedy celní unie uh, a tak dále. Tam se zohledňují poslední data z oblasti obchodu. To nám umožní přesně uh, vypočítat objem příspěvků členských států a vlastních zdrojů e, na úplný rok. Nemá to vliv na celkovou úroveň příspěvků 28. E, e, tato úroveň je stanovena platbami, které jsou autorizovány v rozpočtu, ale mění se distribuce mezi členskými státy tak, aby to bylo aktuální podle nejnovějších ekonomických údajů. A potom ještě pro informaci, pokud víme, tak rada už na Koreperu přijala tento návrh opravného rozpočtu a doufáme, že i parlament bude schopen ho přijmout, abychom mohli doladit stávající rozpočet podle aktuálních potřeb a ekonomických prognóz. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Má k tomu někdo nějaké komentáře nebo otázky? Dám slovo ještě panu Howardovi, aby to uzavřel. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem si jistý, že informace, které nám právě sdělila komise, eh, jsou v podstatě v souladu s tím, co máme v podkladech a že teď budeme mít dostatek manevrovacího prostoru k tomu, abychom se rozhodli ohledně návrhu opravného rozpočtu a těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Thank you. This uh, concludes our points. Uh, Děkuji. Tím uzavíráme body 13 a 14. Jenom připomínám, že je lhůta 6. září v 10 hodin na pozměňovací návrhy k eh, návrhu eh, zprávy k DAP 4 a opravné rozhodnutí k mobilizaci nástroje flexibility. Tím se dostáváme k poslednímu bodu programu, to se týká budov, kdy výbor dostal včasné varování eh, ohledně dvou projektů. Jedna je EU e LISA a druhý EES. Dám slovo paní Keller, to je, která je stálou zpravodajkou na toto téma. Prosím. Děkuji. Um, co se týče um, rozšíření budovy EU LISA, EU LISA se skla- eh, má sídlo Talinu, provozní centrum a mm, dále Centrum pro zprávu dat ve Štrasburku. Dále je e, zastupitelství v Bruselu, jehož e, zástupce je tady s námi v sále. EU LISA prošla před několika lety etapou růstu, ale rozvoj této mise, no, její mise, práce na mm, velkých prioritách jako systém entry-exit, systém, tedy inform, digitální systém Eurodac a Eurodac Recast, dále systém eh, víz, ETIAS, eh, vyžaduje mm, doplnění struktury agentury, navýšení personálu poměrně značné, stálých zaměstnanců, ale také e, poskytovatelů různých e, technických služeb, například in, co se týče interoperability, to znamená komunikace mezi jednotlivými oblastmi informačního centra. Z toho z těch eh, to důvodů eh, pro, mm, se studuje projekt, eh, který by znamenal rozšíření na 500 metrů čtverečních, to by znamenalo mm, výstavbu až do konce nebo do začátku roku 2021. Máte nějaké otázky? Ne. Takže tímto uzavírám tento bod, pokud nejsou žádné další připomínky. Jenom chci při, zdůraznit, že ještě čekáme na jména stínových zpravodajů pro ty budovy. Takže prosím, sdělte nám ta jména. Děkuji. EAS, pardon. Takže ještě ten projekt EE e a S, tak to jsem byl trošičku rychlý. E, takže druhý projekt, e, to je stejná služba, o kterém jsme mluvili dnes dopoledne, to je z externí služby, která potřebuje další prostředky, protože um, prezentace projektu dnešního dopoledne se um, um, o tom již bylo rozhodnuto před eh, dva nebo třemi lety a byla schválena um, navýšení o personálu 48 v roce 2019, což vyžaduje další metry čtvereční pro, na jejich kanceláře. um, to budova, o které jsme už dnes dopoledne mluvili, eh, kde mělo být dalších tedy 5 milionů euro na dotačnou bezpečnost, tak to je není eh, v tomto ehm, začleněno. Takže Mm, další informace budou k dispozici později, až budou ty obě studie. Je to, názor je spíše příznivý, je to vlastně materiální mm, zajištění politiky, kterou, které rozhodl Evropský parlament. Omlouvám se, že jsem zapomněla ten druhý projekt. Nějaké uh, otázky? Ne. Takže teď to opravdu uzavírám. A ještě jednou opakuji, že potřebujeme jména stínových zpravodajů. Příští schůze v Bruselu září 23 až 24.